podle pořadu jednání nás teď čeká rozprava eh, k Filipínám. Eh, jsou tady dvě doporučení předkládaná panem Brokem. Hned dám slovo předkladateli. Prosím, pane Broku. Vážený pane předsedo, A vážený místo předsedo rady, vážení kolegové, Musíme se nyní vyjádřit a dát souhlas k s návrhem dohody s Filipínami, která byla podepsána 12. nebo která by měla být podepsána 12. června. Pokud to tak uděláme, tak bude možné, aby tato dohoda vstoupila v platnost ještě tento rok. Je to v podstatě mm, jednoduchá záležitost. Máme tady také rezoluci a myslím, že bychom naše vztahy měli posílit. Je to ve všeobecném zájmu a myslím si, že tímto způsobem by se posílily tyto vztahy a také Filipíny by mohly se dát cestou směrem k demokracii a k úplných práv. Takže Tyto vztahy by měly být více formalizovány. Je tady více než 100 eh, milionů obyvatel a Filipíny představují důležitý hospodářský prvek a partnera pro nás. Eh, jsou velmi důležité z hlediska také svého vztahu a polohy vůči čínskému moři. Víte, že tady jsou teritoriální diskuse, je zde teritoriální otázka, která se musí řešit. A my potřebujeme tedy partnera, který by se vyjadřil ve prospěch mírového řešení těchto sporných otázek. Filipíny se eh, účastní tohoto mm, teritoriálního sporu ohledně jeho čínského moře. Čína postupuje relativně agresivně z hlediska těchto sporů kolem výsostných vod a může to být zdroj mezinárodních problémů, proto bych chtěl obnovit moje výzvu, moji výzvu v tom smyslu, abychom se pokusili podporovat mírové řešení tohoto sporu na základě mezinárodního práva. To znamená, výsostné body by neměly být porušovány a e, chtěl bych tedy podpořit partnery, aby hledali mírové řešení a aby úzce spolupracovali při využívání zdrojů. Filipíny jsou důležité v boji proti terorismu, proti vojenským skupinám, které jsou zvláště eh, v jižní části Filipín, které spolupracují s ISIS a s al kaidou A je důležité eh, zde eh, vystupovat na mezinárodní scéně proti těmto skupinám. Dále bychom měli podpořit také mírové řešení kolem ostrovu Mindanao. Měli bychom podpořit dodržování mírové dohody, která byla podepsána ohledně tohoto ostrova Mindanao. A to by mělo být také potvrzeno novým parlamentem. Nový prezident převezme svoji funkci 30. června. Eh, tady, jak si zazněly jisté eh, tvrdé eh, výrazy z jeho strany, a to mohlo vést k některým obavám z hlediska budoucnosti lidských práv. Ale um, byla tady také prohlášení ohledně dalšího mírového procesu kolem ostrova Mindanao. Také dostali eh, GSP plus, eh, eh, to znamená, že se zvýhodní vztahy hospodářského typu mezi Evropskou unii a Filipínami a bylo by tedy možné využívat tento statut GSP plus také z hlediska ratifikace dohod ohledně lidských práv. A také bychom se tímto pádem mohli zasazovat za lepší životní prostředí a správnou zprávou, což je samozřejmě předpoklad pro použití GSP plus. Pokud tedy bude tato dohoda uzavřena, tak Evropská unie by se v dohledné době měla také snažit o uzavření eh, dohody o volném obchodu s Filipínami. Děkuji vám, pane Broku. A teď dám slovo panu ministrovi Kundersovi. Děkuji, pane eh, předsedající. Já bych také chtěl poděkovat panu Elmaru Brokovi za jeho zprávu a za dnešní úvodní slovo. E, připojuji se k jeho názoru, e, který tady formuloval e, o nutnosti Eh, posílit eh, vztah s Filipínami, které jsou podle eh, mého názoru občas trochu podceňovány. Jsou velmi zásadní důležitou zemí pro Evropskou unii, je to důležitá země pro udržování hospodářských obchodních kontaktů i vzhledem ke svému strategickému umístění v jihovýchodní Asii. Je to země, která má velice komplikovanou situaci z vnějšího i vnitřního hlediska. Vy jste se o tom velmi případně zmínil a je tady otázka mírové dohody, do které se musí ještě více investovat eh, pro dobro země jako takové. My máme s Filipínami vztahy, jak víte, které jsou zakořeněné ve velmi dlouhé historii. Eh, mají eh, společný, máme společný zájem. 25 let trvá již naše Eh, dohoda o partnerství. Toto partnerství má celou řadu zajímavých různorodých prvků. Obchod je v centru, ale patří tam také otázka třeba spolupráce v oblasti bezpečnosti. A rovněž se domníváme, že je důležité rozšířit kontakty mezi lidmi jako takovými. E, Filipíny rovněž vyvážejí pracovní sílu a my musíme také zajistit, aby e, tento vývoz pracovní síly z Filipín respektoval v Evropské unii e, dodržování lidských práv. Teď se jedná o dobré načasování. Tento vztah bude moci růst ještě dál v nadcházejících desetiletích, a to především i v oblasti politiky k posledním eh, vývoji v jeho východním eh, mořích a eh, ohledně podpory Filipín. To všech se setkalo v, na Filipínách s velkou a pozitivní odezvou a je třeba si uvědomit, že i takovéto kroky eh, eh, pomáhají odradit radikální síly, které v zemi existují a Evropská unie samozřejmě chce těsně spolupracovat s Filipínami tím nejdůmyslnějším způsobem tak, aby filipínská vláda mohla efektivně řešit různé vnitřní hrozby. Udám takový příklad Pracujeme na takovém posílení politické spolupráce. Filipíny souhlasí s tím, že se s ostatními zeměmi ASEANu budou v roce 2016 a 2017 soustředovat na boj proti extrémismu a radikalismu. Vstup eh, v účinnost eh, dohody bude, e, po něm bude následovat dohoda o volném obchodu v nadcházejícím čase. Jak je očekáváno, je dobré, že první kolo se odehrálo. Od prosince 2014 TSP Plus umožňuje lepší přístup na evropské trhy pro filipínské komodity a je důležité samozřejmě, aby Filipíny zároveň dodržovaly klíčové mezinárodní úmluvy o lidských právech. Pozitivní důsledky TSP plus eh, se promítají do rostoucích vývozů Filipín na evropská eh, do evropských zemích, také jste se o tom zmínil, eh, pane Broku, ale tady je ještě hodně velký prostor pro zlepšení v rozhodnutích GSP Plus jsou uvedeny jednotlivé body, které se eh, specificky eh, týkají eh, například reformy justice a také řešení soudní cestou nejrůznějších násilností. Máme tady samozřejmě také různé další oblasti, například letecká doprava. Letecká doprava je také klíčovou oblastí naší spolupráce s Filipínami. A já musím říct, že mám to potěšení, že eh, mohu sdělit, že v brzké budoucnosti bude podepsána horizontální dohoda s Filipínami v této oblasti eh, letecké <clears throat> služby mezi eh, Evropskou unii a Filipínami budou tedy posíleny. Pak je tady otázka rozvoje. Filipíny jsou zemí, eh, která eh, předkládá eh, celou řadu otázek a problémů v oblasti rozvoje. Máme tady indikativní víceletý program od roku 2014 do roku 2020, který představuje nějakých 320 milionů eur a představuje zároveň 2,5 eh, nárůst o 2,5 eh, eh, krát větší částku, než tomu bylo v předchozím období. Myslíme si, že Filipíny pro nás jsou nesmírně důležité i z toho hlediska, že se e, k nám připojují v naší snaze se více přiblížit i e, jednání e, nejvyšších představitelů jeho východní Asie v nadcházejícím období. Pak je tady otázka voleb. Volby dopadly jednoznačně a výsledek je také nutno připsat k dobru jak volební komisi, tak dobré spolupráci mezi jednotlivými státními orgány a účast ve volbách byla velice povzbuzující. Po volební kampani vítězný kandidát a další se vyjádřili v tom smyslu, že eh, je tady eh, možnost znovu zavést eh, trest smrti. My tyto věci budeme sledovat, sledovat otázku lidských práv na Filipínách. Budeme se s novou vládou bavit velice konstruktivně o všech možných otázkách. A musíme je posuzovat podle jejich skutků a podle politické orientace budoucí administrativy a pokud možno v rámci summitu Azie Evropské unie 14 dní poté, co prezident Duterte bude inaugurován. Závěrem tedy, pane předsedo, ratifikace TPCA poskytne institucionální kontext pro naše vztahy, včetně všech těchto prvků rozvoj, pr- pracovně právní problematika, obchodní dohoda a další. Děkuji vám za pozornost, pane předsedo. Děkuji, pane ministře Dankvel a nyní politické skupiny. Za EPP pan Werner Langen. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl oběma předřečníkům, eh, chtěl bych se k ním připojit a poděkovat kolegovi Brokovi za vynikající zprávu a ministrovi za analýzu, kde ještě přetrvávají určité problémy, jakožto předseda delegace ASEAN Evropského, v Evropském parlamentu. Eh, bych vlastně chtěl podpořit závěry této dohody o spolupráci. Vidíme, že byly dosaženy pokroky, vidíme, že vlastně na Filipínách došlo k demokratické změně, víme, že 8 z 9 úmluv o lidských právech už podepsali na Filipínách, nicméně jsou tam ještě určité deficity, například eh, obchodní preference vedou k tomu 65% veškerého zboží vyváženého by se bylo vyváženo tedy bez eh, cla, což byl další pokrok. Sami jsme se zapojili do jednání o mírovém procesu s MILF a doufáme, že ta dohoda sice už nebude podepsána, ale doufáme, že za nového prezidenta bude dosaženo pokroku a že Nakonec bude dos, vlastně uzavřena dohoda o volném obchodě s Filipíny na základě současné dohody o partnerství a spolupráci. Tak ještě jednou děkujeme za, bohat, za eh, veškerou pomoc. On SND Group. Děkuji za SAD. Hm, paní Betíny, pan Betíny. Děkuji, pane předsedo. Přijetí rámcové dohody eh, o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unii a Filipínami je velice důležitá příležitost. Já jsem byl sínovým zpravodem SAD v této otázce a rád bych poděkoval všem kolegům, zejména panu Brokovi, který eh, řešil eh, nebo přihlednul k našim pozměňovacím návrhům a dosáhnul vyvážených kompromisů, které získaly velkou většinu. Přijetí eh, dohody eh, potvrzuje, jak chceme eh, podpořit obchod s tímto regionem. A také pokud jde o rozvoj demokracie a lidských práv, tohle jsou klíčové podmínky pro uzavření takovýchto dohod. Tato dohoda se týká od eh, oblasti světa, který, eh, která se nesmírně eh, rozšiřuje. Jihovýchodní Asie a tamní země rostou mnohem rychleji než Evropská unie a jejich obyvatelstvo je mladé a aktivní a žízní po životě a, a Filipíny jsou přesně takové a mají dlouhou historii s, eh, styku se západem. Filipíny se potýkají s zásadními problémy v oblasti kriminality, ale eh, nemusíme, nesmíme zapomínat, že je to velká demokracie s eh, ústavou, která chrání základní principy úcty k v lidským právům. Takže e, máme samozřejmě tady výzvy ke zlepšení situace v oblasti lidských práv, ale e, tohle e, všechno vychází z rámce spolupráce s Filipínami. Já doufám, že v nadcházejících měsících ta spolupráce s Filipínami půjde dále politicky i kulturně a obecně. A doufám, že tato eh, vláda, která získala eh, velkou většinu eh, situaci, zlepší. Děkuji, pane Betýny. A nyní za EKR dám slovo panu Beldrovi na minutu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Odstavec 12 z usnesení EP o Filipínách je zcela správně Mm, pojmenovává napětí v Jihočínském moři a týká se to jak Filipín, tak Evropské unie. Je to důležitá obchodní ta rasa EU, která je tím zasažena. Potom naše transatlantické partnerství je zde ohroženo a potom je zde další eh, záležitost. A evropský, eh, tedy evropské usnesení jasně poukazuje na situaci eh, a navrhuje mezinárodní arbitráž a rovnou se zde hovoří o vojenské agresi Pekingu. Naše usnesení volá po s efektivním kodexu chování pro oblasti Jihočínského moře. A je třeba eh, se eh, energicky pustit do naplňování této dohody z roku 2012 a eh, to i v rámci této dohody s Filipínami. Děkuji. A nyní pan Kjučuk. Děkuji, pane předsedo. Hm. hm tak. Декември 2014 година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 Pokud se týká lidských práv, tak Filipíny mohou být vzorem pro celý region, protože podepsali, ratifikovali 8 z 9 základních umluv v této oblasti je, eh, Filipíny jsou velice důležitým partnerem a máme radost eh, ze závěru té dohody. Budeme nadále pomáhat Filipínám eh, v oblasti snižování chudoby, boje proti přírodním katastrofám, boje proti terorismu, mm, obchodu s lidmi a proti klimatickým změnám. Nesmíme podceňovat Eh, na teritoriální nároky Číny v Jihočínském moři. A proto apeluji na eh, zúčastněné strany, aby se vyhýbali a předcházeli nějakým neuměřeným akcím a aby řešili spory prostřednictvím eh, rozhodčího soudu. A vítám jednání, která začala v roce 2015 a jsem si jistý, že závěry eh, této dohody otevřou nové horizonty pro obchod a pro investice a to ve prospěch Evropské unie a ASEANu. Děkuji. Děkuji. Za GUE NGL pan Hadžigerdžu. Děkuji, pane předsedo. Stále Znovu to znamená, že Evropská unie a třetí země mohou uzavírat dohody. V tomto konkrétním případě jde o Filipíny. Je to země, která má velké problémy, například v oblasti lidských práv, právního státu. A také pokud jde o rozvoj v hospodářské a sociální oblasti, existují určité akce, které narušují mír a ohrožují stabilitu. Samozřejmě, eh, myslím si, že tento text by měl být vyváženější, protože hovoří se, je zde řeč o agresivních útocích Číny o, a nezmiňuje se tam některé záležitosti v souvislosti se Spojenými státy. Ano, mluvíme Mluví se zde o eh, dohodách volném obchodu ve, se všemi zeměmi v těmto jihočínském regionu. Mělo by také dojít ke zlepšení životní situace občanů. Měli bychom mít na paměti pod životní prostředí a boj za mír. Za zelené pan Bütikofer. Děkuji, pane předsedo. Naše frakce podporuje spolupráci, eh, tedy dohodu o spolupráci a partnerství eh, s Filipínami a bude hlasovat pro. V rámci vztahu EU a SEAN jsou Filipíny důležitým partnerem pro EU a my chceme, aby toto partnerství eh, s se ještě zlepšil s nadcházející změnou u vlády a nejenom v oblasti hospodářství. Doufáme, že praxe nového prezidenta bude odpovědnější než, u předři, než jeho předchůdců. Chápeme obtížnou situaci v jeho čínském moři, Současně, souhlasíme s Filipínami, jsme pro mírové řešení napětí a k tomu patří i Eh, řešení eh, komise UNCLOS, eh, tedy rozhodčí komise UNCLOS, kterou musí respektovat všichni. Litujeme porušování lidských práv vojenskými a polovojenskými silami, i ke kterému dochází na Filipínách stále a také to, že mírová vyjednávání a o základním zákoně Fanzomora zatím nebyla dovedena k úspěchu. Doufám, že Mm, úmluvy o lidských právech a právech pracujících, eh, které Filipíny podepsaly, budou také prosazovány v praxi. Děkuji. Děkuji. Za e FDD pan eh, Castaldo. Děkuji. Vážený pane eh, předsedající, můžeme jenom přivítat myšlenku dohody o partnerství s Filipínami, i když problémy eh, jsou a ty je třeba eh, zdůraznit a také eh, udělení statusu GSP plus v oblasti lidských práv, to je bylo možná příliš předčasné a uspěchané. Je třeba se postarat o to, aby už policejní síly nemučily a neponižovali lidi, aby lidi nemizeli a aby byla svoboda a projevu. A jsou tady samozřejmě obno, ozbrané složky domobrany. My eh, nechceme eh, se zapojovat do napětí v Jočínském moři. Vidíte, že jsou tady eh, dva bloky americké, Amerika a Čína a my musíme používat obchod takovým způsobem, který zastaví konflikty. Neměli bychom se zapojovat do teritoriálních konfliktů, které akorát nahrávají eh, zájmu jiných mocností. Doufáme, že tato vláda eh, bude eh, naplňovat své volební sliby. Děkuji, pane Castaldo, a, a za ENF, pan Borghezio. Děkuji, pane předsedo. Pro, problém to jsou souvisí s důsledky, které může tato dohoda mít. A to na některé Eh, výrob, na některé výrob, na některé odvětví výroby v eh, Evropě a zejména v Itálii. Díky této dohodě Filipíny budou moci eh, exportovat mnoho výrobků, například obuv, oděvy a to nejde přesně tím směrem, který bychom byli očekávali. Cíl pro Filipíny se totiž znalo, že by měla být uzavření dohody o volném obchodu. Ale Eh, v té, v té dohodě není uvedeno, nejsou uvedeny některé důležité záležitosti, protože zejména v takovýchto případech potřebujeme místní, se kterými budeme navazovat vztahy, ale podle eh, prezident ohla oznámil určité investiční plány, veřejné práce, ale pochybuji o tom, že by se mohly účastnit evropské podniky. Eh, Děkuji. A nyní pan Francisco José Mon. Děkuji, pane předsedo. Filipíny jsou významným členem ASEANu je to země, která má blízko k Evropské unii a se kterou máme historické vazby a dohodu, kterou zítra schválíme, představuje významný krok pro posílení našich politických kroků a pro zavedení našich bilaterálních vztahů, jako je boj proti terorismu a dalších oblastech. Filipiny trpí působením skupiny Abu Sayyafa a islamského státu. Pokusíme se vyjednat dohodu o volném obchodu mezi EU a Filipinami. Ta jednání nahradí jednostranný nástroj SPG+, který byl podepsán v roce 2014. Filipíny musí pokračovat v boji proti nelegálnímu rybolovu. A Evropská unie to musí bedlivě sledovat. A závěrem chci říci, že jsem spokojen s touto dohodou, která umožní užší vztahy s touto důležitou zemí. Děkuji. Paní Nina Gil na jednu minutu. Vítám partnerství, dohodu o partnerství a spolupráci s Filipem jako klíčový základ pro poslední vztahu s touto zemí a regionem, který rychle získává geopolitický význam. Evropská unie je zásadním partnerem pro Filipiny v obchodu a investicích, ale jakou budeme mít pozici, až eh, TTIP, TPP bude podepsán a ratifikován. Pokud chceme být eh, napřed, tak eh, musíme urychlit vyjednávání dohody o volném obchodu. Měli, a měl by to být základ pro regionální dohodu s celou jeho východní Asií. Klíčovou otázkou je jeho Čínské moře, kde čínské provokace denně vyvolávají napětí a nalezení řešení není pouze řešení pro globální stabilitu, ale také pro naše obchodní cesty. Evropská unie by měla být mnohem aktivnější a viditelnější subjekt v regionu a nesmí přehlížet lidská práva. Zejména vzhledem k tomu, že pan prezident, který byl zvolen, vyvolává skutečné obavy mezi námi. Děkuji. Děkuji. A, a nyní pan uh, eh, Schinfeld, máte slovo na minutu. Děkuji, pane předsedající. východní Asie a Jihočínské moře. To je sud prachu, který hozí každou chvíli výbuchem. A vzhledem k počtu konfliktů a zároveň velkou koncentraci, velkou koncentraci armád, to je možné. A zároveň je to region azijských tigrů, rychle se rozvíjejících a je velice důležité, aby Evropská unie měla politickou, diplomatickou, ale i hospodářskou eh, přítomnost v tomto regionu. Dobré vztahy eh, s 100 milionovým katolickým státem eh, Filipíny by pro nás měly být prioritou a proto jsem rád, že dokončujeme eh, dohodu o partnerství a spolupráci a začínáme o vyjednávání o volném obchodu mezi Evropskou unii a Filipínami, abychom co nejrychleji dosáhli uzavření obou těchto dohod. Děkuji, pane poslanci, pane poslanče. A nyní eh, pan Mos, paní Moska. Děkuji, eh, pane předsedo. I když eh, Filipiny jsou strategickým partnerem v klíčovém regionu, regionu na globální šachovnici a je tady potenciál rozvoje, tak cílem tohoto partnerství je zlepšovat dialog a také spolupráci v oblasti lidských práv a strategickou spolupráci. Partnerství a otevírání obchodních eh, vyjednávání eh, by mělo vést k eh, souladu s obchodem, mezi, k souladu mezi obchodem a lidskými právy. Status GSP plus přirozený, přirozené vyvrcholení procesu eh, partnerství mezi EU a Filipínami. Musíme uzavřít úzké eh, styky s eh, zeměmi regionu a ty strategie musí vyplývat z sdílených hodnost, z nichž mají prospěch občané obou stran, aby mohli podpořit vzájemnou výměnu. Děkuji. A nyní pro nezapsané řečníky prostor Máme tady pana Notise Mariasi, který si požádal o slovo. Děkuji. Nové vztahy, navazování nových vztahů je velice důležité a to také pro evropské nadnárodní společnosti, které chtějí investovat do rostoucí ekonomiky když evropská, hospodářství je na tom tak, jak je ale nejsou tam dodržována eh, lidská práva a podmínky. A dva, dva miliony lidí, eh, dětí tam musí pracovat. Korupce je na velice vysoké úrovni a také policejní eh, zásahy. Toto všechno jsou věci, které jsou na pořadu jednání. Chudoba na Filipínách a to vlastně je podhoubím pro džihadisty, kteří tam působí. Tato dohoda o spolupráci a partnerství s Filipínami by se měla postihnout eh, zejména malé a střední podniky a pravděpodobně dojde ke zvýšení nezaměstnanosti. Ve jménu zisku bychom neměli připustit porušování lidských práv. zejména tam, pokud by to mělo sloužit zájmům eh, multinárodních společností. Děkuji. Děkuji a teď eh, za teď jménem eh, eh, eh, vysoké představitelky pro zahraniční záležitosti, pan Bert Kunders. Pane ministře, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já myslím, že to byla velice užitečná výměna názorů a děkuji všem poslancům za jasně vyjádřené názory. Bedlivě jsem si vyslechl všechny vaše názory a, a zapsal jsem si vaše očekávání a, a obavy ohledně a naplňování dohody o partnerství a spolupráci a celkových vztahů mezi Evropskou unii a Filipínami. Z této debaty e, s vámi e, si odnáším, že všichni sdíleme e, touhu dále rozvíjet vztahy mezi EU a Filipínami, ale zároveň se postarat o to, aby eh, to vycházelo především eh, z našich sdílených eh, společných zájmů v Evropské unii. Byly zde obavy ohledně lidských práv, spravedlivého a svolného obchodu, situace v Jihočínském moři a mírového procesu na Filipínách. Začnu u otázek v oblasti lidských práv. A rád bych eh, se vyrovnal se všemi obavami, eh, že lidská práva nejsou sledována. Tu situaci eh, popisuje zejména zpráva o, generalizovaném o všeobecném systému preferencí na léta 2014 až 2015, kterou jste dostali předloženou v roce 2016 v lednu. A myslím, že my i eh, nadále eh, sledujeme eh, dodržování úmluvy OSN o lidských právech v souvislosti s rozhodnutím GSP+, a také program Koučast pomůže Evropské, ze strany Evropské unie pomůže posilovat schopnosti práce Národní komise pro lidská práva. V roce 2017 pravidelný periodický přeskum z mezinárodních závazků eh, Filipín bude zkoumat i tuto oblast a jak víte, bude vytvořen eh, dialog o, o oblasti lidských práv. Potom, pokud jde o vyjednávání o zóně volného obchodu, tak ta byla zahájena na konci minulého roku. My jsme vedli eh, první kolo v květnu 2016 a doufáme, že dohodu uzavřeme o široké škále témat. Eh, ASEAN je třetí nebo čtvrtá největší eh, ekonomika, druhý největší trh pro nás a samozřejmě a, a, a objem, a, eh, tedy služ, výměna v oblasti služeb byla v roce 2014 za nějaké 3 miliardy. Jsme tam také největším zahraničním investorem na Filipínách, jak Evropská unie. Lidé si myslí, že je to USA, není, je to Evropská unie. Pokud jde o tu nekalou soutěž, to je samozřejmě třeba řešit v vyjednáváních o zóně volného obchodu. Bude tady zvláštní posouzení těchto otázek, ale také otázky lidských práv. Stejně tak se bude posuzovat dopad této dohody na trvalou udržitelnost. Potom eh, vnitřní a vnější strategická situace na Filipínách a mimo Filipíny. Samozřejmě nejdříve je tady otázka eh, těchto eh, zemí stálý arbitrážní soud. Pokud jde o Filipíny, tak 11. března a 2008 jsme prohlásili už eh, tedy naši pozici eh, k eh, zachování vlády zákona a k řešení, mírovému řešení sporu bez síly, bez použití síly a vyvarování z jednostranných kroků, které by mohly zvýšit napětí. Tolik tedy ke stanovisku rady k tomuto. Ehm, samozřejmě pokud jde o otázky svrchovnosti samotné, tak k tomu nezaujímáme eh, stanovisko. Evropská unie je smluvní stranou eh, US, eh, umluvy OSN o, ehm, právu, o morském právu a plně důvěřujeme příslušné konferenci a k vyřešení, veřejnému řešení této otázky v letos v létě. Pokud jde o ASEAN a o, o, o kodex chování v rámci Jihočínského moře, tak nejlepší bude, aby ASEAN se dále bral cestou vyjednávání. Pokud jde o uzavření vnitřních mírových procesů na Filipínách, tak já myslím, že to bude jeden z milníků, zejména pro lidi na Filipínách budou eh, tím eh, vlastně poměřovat schopnost eh, administrativy pokročit v oblasti míru v Mindanao a v NBVA. My to samozřejmě budeme podporovat, podpoříme to. Mm, vzhledem k času nebudu zacházet do podrobností těchto vyjednávání, ale Evropská unie eh, podporuje eh, Mindanao a to je také jeden ze způsobů, jak eh, přispět k programu míru a stability. Například podporujeme také komplexní dohodu o Bangšamoru, což je zásadní program, který je 5 miliony eur a, a začal být implementován v srpnu 2015. Děkuji vám, pane předsedající. Děkuji eh, mnohokrát, pane ministře. Končím eh, společnou rozpravu.